Pan předseda přichází. Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zasedání je zahájeno. Prvním bodem pořadu jednání je zpráva, kterou předkládá pan Kutaš. Je to výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2009. Já bych chtěl mezi námi též přivítat prezidenta Evropské investiční banky pana Filipa Mejstata, který se rozpravy zúčastní. A na úvod dám slovo našemu zpravodaji panu Kutašovi na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Mejštete, pane komisaři, drazí kolegové. Prezentace této zprávy o výroční zprávě Evropské investiční banky z rok 2009 je součástí demokratického postupu, který pobí, probíhá každý rok. A je to spojeno se zodpovědností, který má EIB vůči Evropskému parlamentu. Je to pravidelný postup, ale rozhodně ne banální musíme zdůraznit čtyři velmi důležité body pro budoucnost Evropské unie. Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se EIB stala nástrojem pro podporu zahraničních politik Evropské unie. Stejně tak je to důležitý partner pro zvýšení dynamiky hospodářství Evropské unie. Předseda žádá řečníka, aby zpomalil. Rád bych poděkoval svým kolegům za vše, co udělali pro zlepšení této zprávy. Rád bych také poděkoval personálu EIB a především Filipu Majštatovi a jeho místo předsedovi. Všichni Chceme slyšet o tom, jakým způsobem se budou řešit půjčky z EIB a akumulovaná zadluženost členských států. Je třeba investovat do školství, do zdravotnictví, do infrastruktur a do energetiky. Řešení těchto problémů mohou být pouze evropská a Evropská investiční banka v tomto smyslu sehrává zásadní roli. Uvedu dva velké příklady, které ukazují, jak Evropská investiční banka povzbudila evropské hospodářství. Především se jedná o půjčky pro malé a střední podniky a půjčky na projekty. Nezapomínejme, že 90% všech podniků v Evropské unii jsou malé a střední podniky. Jakmile do nich investujeme, znamená to, že podporujeme rozvoj výzkumu a vývoje v Evropské unie. EIB v období 2009 až 2010 poskytla malým a středním podnikům půjčky, které překročily její roční cíl 7,7 miliard eur. Byl vytvořen také nástroj pro financování ve výši 200 milionů euro. Bylo to určeno opět pro malé a střední podniky, jednalo se především o mikroúvěry, ale musíme hovořit o postupu, který slouží k získání těchto prostředků. Také postupy na výběr finančních prostředníků by měly být transparentnější. EIB musí poskytovat technickou podporu a spolufinancování regionům konvergence, aby tyto regiony mohly lépe absorbovat evropské prostředky, které jsou jim určeny. Rád bych také hovořil o půjčkách, které jsou určeny na financování velkých projektů. Měli jsme velkou naději, pokud jde o tento nástroj. A bylo to správně? Já si myslím, že ano. Myslím si, že především rating dluhopisů velkých podniků se zlepšil. Jedná se o podniky, které chtějí investovat do infrastrukturních projektů. Hovoříme o velkém multiplikačním efektu. Tak budou mít eh, tyto společnosti peníze na to, aby mohli investovat do infrastruktury, energetiky a trvale udržitelného rozvoje. Musíme se zaměřovat na klíčové projekty, to znamená silnice, železnice, propojení hlavních evropských přístavů, snižování evropské energetické závislosti a mám na mysli především investice do plynovodu Nabuko. Když hovoříme o hospodářské krizi, je nutno také hovořit o daňových rájích, protože kvůli nedostatku transparentnosti při výběru finančních prostředníků je zde riziko, že některé z těchto půjček EIB se dostanou do daňových rájů, ale EIB má povinnost nezapojovat do operací nezapojovat se do operací, které jsou prováděny málo transparentními aktéry a kde hrozí riziko, že tyto peníze skončí v daňových rájích. Jak jsem říkal, zatím nejsme ještě úplně spokojeni s tím, jakým způsobem si EIB vybírá finanční prostředníky. EIB má povinnost zveřejňovat roční výsledky, pokud jde tedy o tyto finanční prostředníky. A také EIB má povinnost lépe a více pomáhat rozvojovým zemím. V těchto zemích EIB podporuje cíle zahraniční politiky Evropské unie. A to je důvod, proč se domnívám, že v terénu by mělo pracovat eh, v těchto rozvojových zemích eh, více zaměstnanců zaměřených na tyto oblasti. Těším se na komentáře svých kolegů a znovu si vezmu slovo na závěr. Nyní dávám slovo panu předsedovi Mejstatovi, prosím. Pane, předsedo, dámy poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych vám poděkoval za to, že jste mě opět pozvali mezi vás. Stává se to tradicí vítanou, abych se mohl účastnit diskuzi nad vaší zprávou, eh, která reaguje na výroční zprávu EIB za rok 2009. Chtěl bych poděkovat panu zpravodajovi, panu Kutasovi, eh, eh, který udělal nejenom retrospektivu, ale který poskytl ve své zprávě také perspektivy do budoucnosti. A to je věc, o které bych já také rád pohovořil. Rád bych vám řekl, že naše správní rada Eh, dala trojí orientaci Evropské investiční bance pro nastávající roky. Budeme se soustředit na body za prvé na realizaci strategie Evropa 2020, boj proti klimatickým změnám a podporu exteri- eh, eh, vnější činnosti Evropské unie. E, tváří v tvář ekonomické a hospodářské krizi, která propukla v roce 2008, e, bylo třeba krátkodobě reagovat e, ze strany jednotlivých států a učinit opatření pro stimulaci povzbuzení ekonomiky. A víte, že tyto vnitrostátní plány byly podpořeny také Evropským plánem pro oživení ekonomiky, kterou schválili šéfové státu a vlád v roce 2008 a EIB také navýšila počet účet o 90, eh, z 90 na 69 milionů v roce 2009 a poskytla eh, pozbuzení reálné ekonomie do sektorů, které jsou prioritní pro radu zejména podpora malých a středně velkých podniků, tak jak to také podtrhl váš zpravodaj. Eh, navzdory těmto krátkodobým eh, opatřením, která měla, jejíž cílem bylo zamezit nejhoršímu, je také soustředit se na strategii Evropa 2020. A navzdory kritice jedná se především o navýšení zaměstnanosti, což by se mělo projevit v tom, co často nazýváme jako trojuhelník znalostní. To znamená vzdělávání, výzkum a inovace a EB, e, Evropská investiční banka chce významnou měrou přispět k realizaci této strategie. Již v roce 2010 e, jsme financovali více než 4 miliardy projektů do oblasti vzdělávání a zhruba 7 miliard do oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Evropská investiční banka má v záměru pokračovat v této oblasti a budeme pokračovat v této činnosti v součinnosti s Evropskou komisí v oblasti kofinancovacích nástrojů, eh, například v oblasti Risk Sharing Finance Facility pro výzkum a a to proto, že tady ten nástroj poskytuje pákový efekt evropskému rozpočtu. Evropský rozpočet může podpořit daleko větší objem investic a zároveň tento nástroj umožňuje koncentraci kapitálu Evropské investiční banky, to znamená se stejným kapitálem můžeme povzbudit větší objem půjček. Již jsem tady citoval RSFF, což je vynikající nástroj jako příklad. V roce 2010 za příspěvku rozpočtu 390 eh, milionů došlo k poskytnutí kapitálu zhruba 700 milionů ze strany EIB a mohli jsme domluvit půjčky v oblasti oblasti více než 6 miliard euro, které financovalo více než 16 miliard v oblasti výzkumu a financování. Jak víte, tak je to vlastně dvojnásobý pákový efekt. To znamená, že příspěvek Evropské investiční banky ke strategii Evropa 2020 je daleko efektivnější, protože je založena na pragmatické spolupráci s komisí a také s dalšími finančními institucemi. Eh, druhá osa, druhé téma, boj proti klimatickým změnám, které se někdy dramaticky projevují, se stala důležitou oblastí Evropy a tudíž také důležitou oblastí Evropské investiční banky. Eh, nehoda v elektrárně Fukushima a její důsledky ještě jednou poukázaly na nezbytnost masivně investovat do energetické oblasti, do oblasti obnovitelných energetických zdrojů v roce 2010 půjčky EIB do projektů, které přímo eh, snižují eh, emise CO2, se navýšily o více než 30 a mezi těmito půjčkami půjčky do obnovitelných energií eh, reprezentovaly 6,2 miliardy ve prospěch projektů výroby eh, větrné energie a solární energie. Eh, projekt zlepšení energetické účinnosti byl také navýšen o 2,2 miliardy 2010 a máme tady enormní potenciál energetický, zejména v budovách, ve velkých budovách a evropských centrech a tváří v tvář také evropské dopravě je třeba snažit se snížit individuální dopravu a do těchto oblastí jsme poskytli půjčku v oblasti 7,9 miliard. Je třeba podpořit energetickou účinnost, obnovitelné zdroje energie a Nyní se snažíme o vypracování metodologie, která je samozřejmě velice komplexní, protože sebou nese technické potíže, ale je to metodologie, která by měla daleko přesněji hodnocovat, eh, vyhodnocovat nízkouhlíkovou technologii, na kterou chceme soustředit naše financování. Eh, to je náš příspěvek, ze kterého jsme skutečně udělali jednu z priorit v boji proti změnám klimatickým. A třetí oblast – Žádná mocnost nemůže konat svou vnější činnost bez finanční pomoci, protože Evropská unie působí v celém světě a EIB podporuje její vnější činnost. Evropská unie, pakliže si skutečně přeje rozvíjet takovou vnější činnost, která by podpořila její vliv ve světě, musí i Evropská unie disponovat finančními prostředky a pakliže si to přeje, EIB je ráda podpoří. Eh, toto jsou tedy eh, závěry eh, a uvidíme, zda členské státy, kteří jsou všichni členy akcionáři EIB, se přikloní k, této předložené, k tomuto předloženému návrhu orientace do roku 2014 až 2020. Toliko, pane předsedo, dámy poslankyně, páni poslanci, ta trojí orientace Evropské investiční banky do budoucnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo. A není pan komisař Ševčovič, prosím, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi, panu Kutasovi za velice dobrou zprávu a také mezi námi srdečně vítám pana viceprezidenta Majštata na plenárním zasedání, protože je důležité, aby si vyslechl naše poznámky a také bych mu chtěl poblahopřát k jeho pomoci, tedy k pomoci EIB řešit eh, hospodářskou krizi. EIB by sehrála rozhodující roli nejenom eh, pro členské státy, pro kandidátské státy, ale také pro naše partnery ve světě. EIB uvěrovala eh, velice dobře a také podporovala oblasti růstu komise sdílí názor parlamentu, že podpora kohezní politiky a také podpora nízkouhlíkové ekonomiky jsou nejdůležitějšími cíli. Je také třeba podpořit konvergenční oblasti Eh, nástroje, jako je Jessica, Jeremy a Jasmine, a to také v souvislosti s klimatickými změnami. My vítáme také zvýšené úvěry malým a středním podnikům a také jsme rádi, že používáte kvalitativní nástroje v této oblasti. V této souvislosti je třeba také udělat hodnocení dělby práce. Obrovské břímě práce, které vykonala EIB, vede k tomu, že je třeba optimalizovat využívání kapitálu EIB. Je třeba rozlišovat mezi velkými objemy rizikovými oblastmi, které e, absorbují více peněz než intervence. A nyní k nástrojům. My jsme přesvědčeni o tom, že inovativní nástroje a klíčové instituce jako EIB by měly být dále rozšířeny. Nástroje, které využívají e, příslušná aktiva, jsou velice dobré a také podporují jejich spolufinancování. Když se používají nástroje spolufinancování, pak by toto mohlo vést k uvolnění kapitálu a mohlo by to také vést k dalším pákovým efektům při využívání vlastní vlastních zdrojů. To znamená, že v budoucnosti by bylo možno podporovat více projektů v souvislosti se strategie 2020. Evropa 2020 a tedy tyto projektové dluhopisy, o kterých se nyní diskutuje, jsou dobrým příkladem. Strategie 2020 eh, volá po přeshraničních eh, Eh, investicích tak, abych toto vedlo k plně integrované a propojené infrastruktuře. Projektové dluhopisy by financovaly projekty v oblasti energetiky, komunikací a dopravy a také další odvětví, která mohou pomoci založit základ pro budoucí růst. Já jsem velice rád, že také ve vaší zprávě tyto iniciativy podporujete. Jsou, pokud se týče budoucího víceletého finančního rámce, tak tady komise hodlá zabezpečit, aby veškeré finanční nástroje byly účinně využívány a také hodláme využít zkušeností EIE e z její činnosti na trhu. A nyní se chci věnovat zahraničním vnějším záležitostem. EIB financuje také činnosti mimo rámec EU a my také sdílíme stanovení stropů. Jedna miliarda navýšení pro středomořskou oblast, což je velice důležité důležitá věc. To je důležité, aby EIB mohla provádět své intervence a také podporovala demokratizaci partnerských zemí. My také opakujeme, že je důležité, aby EIB využívala ve Středomoří eh, renditu a návratný eh, na, eh, na kapitál, který se navrátí z určitých projektů je důležité, aby EIB se také e, zaměřila na rozvojové projekty a v této souvislosti bude muset také zvýšit své personální zdroje. V souvislosti s eh, střednědobou revizí komise zřídí pracovní skupinu a bude se zabývat eh, stanovením platformy pro spolupráci. A budeme se zabývat také uvěrováním v eh, rámci víceletých plánů. Vytvoření takovéto pracovní skupiny či platformy by vytvořilo synergické efekty v práci mezi institucemi. A v této souvislosti chci zmínit Memorandum of Understanding s komisí, které EIB podepsala na začátku tohoto měsíce. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Takže teď to tady byla komise a teď dám slovo panu Odimu z výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Drahý pane prezidence Majštate, rád bych eh, přivítal váš zájem a pozornost, kterou věnujete evropským poslancům, protože jako představitel Mezinárodní banky to, k tomu nejste vázán a já jsem velmi rád. Já budu hovořit o bezpečnosti a komunitarizaci Evropské investiční banky. Eh, pokud jde o bezpečnost, vy jste ozbrojenou finanční paží Evropské unie. My z rozpočtové kontroly už roky navrhujeme, abyste měli prudenční dohled. My chceme, aby Evropská investiční banka se mohla opřít o novou Evropskou bankovní autoritu, kde se bude účastnit celá řada regulátorů. A v tomto smyslu my předložíme také návrhy. Na závěr bych rád znovu zopakoval, že navrhujeme, aby se Evropská unie stala členem Evropské investiční banky, aby tento mezivládní nástroj mohl postupně být součástí společenství. Děkuji, pane Odej. A nyní si vyslechneme názory našich politických frakcí za EPP paní Hibner. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidence Majštate, pane komisaři, Stejně jako pan Majstad bych se ráda zmínila o budoucnosti a upozornila na tři body. Nejdříve samozřejmě růst a restrukturalizace Evropy, to znamená investice a znamená to také financování těchto investic. A legitimní otázka dnes je, odkud ty peníze budou pocházet. A já si myslím, že důležitá součást odpovědi na tuto otázku je právě v rukou Evropské investiční banky a rodin jejich institucí. A myslím si, že je také důležité, připomenout si to v budoucnosti, protože budeme mít v budoucnosti velkou konkurenci o financování, budeme mít další škrty v národních rozpočtech a budeme mít také bankovní sektor, kde bude velká nejistota, než tedy budou znovu zahájeny normální aktivity financování a samozřejmě evropský rozpočet, který bude jako obvykle příliš malý na to, aby mohl být efektivní, aby mohl řešit naše problémy, takže EIB bude rozhodně zásadní. Za druhé, velmi se ceníme váš posun k inovativním financujícím nástrojům, hovoříte o projektových dluhopisech, ale také jste se zmínil také o celé řadě eh, příkladů eh, sdílení rizika, sdílení záruk, také podpora eh, veřejných a soukromých investic, to je rozhodně zásadní. Ale třetí téma, které mě připadá velmi důležité, je, že všichni víme, že lepší regulatorní rámec může zabít naše plány a naše aspirace. A proto to, že nyní se snažíme o mnohem odvážnější regulatorní rámec, kdyby tedy EIB mohla fungovat jako páka, kdyby mohla poskytovat eh, nástroje připravené na míru, to by bylo opravdu skvělé. Pro nás je to velmi důležité. My doufáme, že EU udělá tento krok a že budeme mít odvážnější, smělejší regulační rámec. Budeme určitě na to tlačit i v Evropské komise a určitě vás tom podpoříme. Děkuji a nyní pan Berman za socialisty a demokraty. Pane předsedo, blahopřání pro zpravodaje v souvislosti s výroční zprávou sdílím i já. Já se chci ještě jednou zabývat vztahem mezi radou a parlamentem. Parlament je spolu legislativec v souvislosti s mandátem EIB a také v souvislosti s činností EIB v rozvojovém světě. Ale rada je, je nom velice těžko přemýšlí o změně mandátu ve vztahu k tomuto zahraničnímu mandátu. Rada e, jednoduše neakceptuje naše návrhy a jedná se také o aktivnější roli EIB při boji proti klimatickým změnám a také v souvislosti s mikrofinancováním projektů. Je to rada tedy, která rozhoduje e, sama o tom, o čem parlament eh, přemýšlí a pracuje. Rada a parlament jsou rovnoprávní v této oblasti a oba dva také předkládají eh, pobídky komisi na čem by měla pracovat. To proto bychom měli sladit roli obou dvou spolulegislativců. Není akceptovatelné říkat, že že věci, které parlament považuje většinově za důležité, že je rada jednoduše neakceptuje. A to je absurdní, to se nedá akceptovat. EIB je důležitým nástrojem pro vnější činnost EU ve světě, je také pro naše sousední země je to také věc, která může pomoci zlepšení infrastruktury. Také v rozvojových zemích je EIB jako veřejná banka mimořádně důležitá a naše cíle musí se uplatnit a Evropský parlament také chce, aby toto bylo v externím mandátu vidět a očekává konstruktivní pohled Rady na tuto věc. Děkuji mnohokrát a nyní paní eh, Guiar za liberály. Děkuji vám, pane předsedo. Krásný dobrý den, pane předsedo banky. Eh, já bych chtěla trvat na jednom bodu. Eh, když jsme začali pracovat na této zprávě, nezbytnost investovat Eh, byla nezbytná také z důvodu toho, k čemu došlo v Evropské unii, protože krize ukázala, že jsme příliš pracovali s krátkodobými opatřeními, jakož tady zaznělo. Skutečně máme potřebu dlouhodobých investic a vaše instituce přitom hraje velice důležitou roli. Všechno, co se stalo od této poslední doby, zejména v oblasti mm, středozemního moře, myslím si, že třeba eh, uvědomit si eh, potíže, které souvisejí s volbou energie a proto bych vás chtěla povzbudit ve vaší práci. Vždycky jste měl v Evropském parlamentu kolegy, kteří podporují vaše záměry a stejně tak, jak řekl můj kolega Jean-Pierre Odi, je nesmírně důležité, aby v okamžiku, kdy se vytvoří takový regulační dohled v nějaké instituci, eh, ubírá se správným směrem. Eh, já si myslím, že tady je celá řada dobrých nápadů, které kolují a eh, je třeba, abychom se angažovali více na veřejno eh, soukromá partnerství, ale abychom věděli přesně, že budou transparentní a k čemu, eh, k čemu přispívají, aby byla užitečná. V současné době je třeba eh, pracovat, spolupracovat také s místními finančními institucemi. Je třeba více dlouhodobých investic a kontrola, která bude skutečně na výši těch výzev, kterým čelíme. My vás podporujeme a přáli bychom si, aby veškeré poslední události, ke kterým došlo, eh, nám eh, způsobily, že budeme uvažovat ještě s daleko větší obezřetností a dále. Děkuji. A další pan Kanfen za zelené. Pane komisaři, pane prezidente EIB, dobrý den. Víte, že skupina zelených je tradičně tradičně velmi lpí na EIB. Pro nás je to nástroj veřejné politiky, který je velmi relevantní a právě proto jsme také velmi nároční vůči Evropské investiční bance. Jsou to věci, které jdou ruku v ruce. Náš pohled na EIB je takový, že je to podle nás banka, jak má být, to znamená, má bankovní aktivity, které zde musí být dodrženy. Několik kolegů se zmínilo o tom, že by možná měla na sebe vzít eh, další povinnosti, které vyplývají z toho, že je to banka a zároveň je to úplně výjimečná banka, protože používá peníze daňových poplatníků a proto musí dělat věci, které ostatní nedělají. To znamená, že musí přijmout pravidla, která jdou nad rámec toho, co může udělat soukromý sektor. Rád bych se zmínil o několika bodech, kde si myslím, že by EIB mohla pracovat mnohem lépe, i když už dosáhla pokroku. První otázka se týká daňových rájů. To je velmi důležitá bitva pro nás, ale myslím si, že i pro většinu mých kolegů v této sněmovně. Krize ukázala, že to byl prvek, který zraňoval, ohrožoval celý systém a vnášel do něj nejasnost i v celém světovém hospodářství. My bychom měli tedy podpořit myšlenku, že by se EIB měla snažit o větší transparentnost, pokud jde o půjčky podnikům, které procházejí přes daňové ráje. Myslím si, že tento postup by měl být ukončen. Já vím, že máte určité operační úkoly, v terénu, ale někdo tady říkal, že jste ozbrojenou paží Evropy. To znamená, že vedete bitvu. A pokud vedete bitvu, tak by její součástí měla být i bitva proti daňovým rájům. A rádi bychom šli ještě dále, aby půjčky EIB byly podmíněny tím, že pokud bude v jejich řetězci začleněna země, která je buď tedy daňovým rájem, nebo je tedy na tom černém seznamu, tak by neměla mít tato firma přístup eh, k těmto půjčkám. Potom je to také otázka zprávy a řízení. Hovořila o tom Sylvie Gular. Já si myslím, že třeba rozšířit eh, kolektivní zodpovědnost tak, aby výběr projektů, kde jsou zapojeny peníze daňových poplatníků byly ještě transparentnější. Další otázka se týká měření přínosu vašich akcí. Vy to měříte finančně, to chápu, vy jste banka jako každá jiná v tomto smyslu. To znamená, eh, že měříte vztah mezi rizikem a rentabilitou. Ale jsou zde veřejné peníze a proto vy usilujete o další výsledky, pokud jde o sociální soudržnost, boj proti chudobě a také přínos pro životní prostředí. A myslím si, že můžete ještě se zlepšit, pokud jde o měření těchto mimo finančních přínosů a výhod, které jsou vlastně v srdci vaší legitimity. Já si myslím, že bychom neměli proti sobě stavět ty finanční přínosy a nefinanční přínosy, ale myslím si, že by bylo dobré, abychom se nedrželi pouze úzce měnových a finančních záležitostí. A poslední otázka se týká klimatických změn je napsáno ve zprávě, že musíte se snažit dosáhnout všech cílů e Evropské unie. A jedním z těchto cílů je snížit o 80 do roku 2050 emise skleníkových plynů. A to nebude možné, pokud budete nadále financovat tepelné elektrárny, které emitují spoustu CO2. Děkuji. Máme zde modrou kartu. Pane Kanfene, přijmete modrou kartu? Ano? Pane Kanfine, zvážil jste to, že použití EIB jako veřejného politického instrumentu, po čem voláte vy a vaše strana, bude na přímý úkor britských a vůbec evropských daňových poplatníků. Zvážil jste to vůbec? Pane Kanfine, zvážil jste to? A já si myslím, že to, co je soukromé, je také důležité a myslím si, že rozhodně to, co financuje EIB pro daňové poplatníky z Británie, je mnohem užitečnější. Děkuji teď paní Svinborn za Evropskou konzervativně reformní stranu. Děkuji, pane předsedo. Parlament dlouho diskutoval o obezřetnostním dohledu tak, aby tato organizace byla velice transparentní. To znamená, že by byly vytvořeny e, subjekty, které by byly kontrolovány parlamentem. V současné době však musíme mít srovnatelné nástroje na kontrolu finančních subjektů, včetně EIB, protože EIB financuje jak aktivity EU, tak i i e, z vnější činnosti EU e, protože uvěrování a obecná činnost EIB musí být monitorována stejným způsobem jako ostatní banky. Tak znamená, že je třeba také vydávat výsledovky a také procházet účetnictvím, protože jinak, jestliže dojde k určitým nedostatkům, pak bude zase platit pouze daňový poplatník takže je třeba také vytvářet nové, ovšem transparentní finanční nástroje. Děkuji vám, paní Fisman. A nyní pan Klute za GUE. Děkuji. Pane komisaři, pane Maždate, kolegyně, kolegové, stěžejním úkolem EIB je podporovat dlouhodobé investice. Tím je také řečeno, že EIB je navázána na hodnoty EU a to znamená, že má dodržovat vysoké ekologické standardy, má také vytvářet zaměstnanost. Nevládní organizace které se zabývají realizací projektu EIB, slýcháme, že tyto standardy nejsou dodržovány. O tom hovořili i ostatní. Nevládní organizace eh, kritizují netransparentnost udělování úvěru, využívání úvěru a také to, jakým způsobem o tom EIB reportuje. Mě by zajímalo, jak eh, vy, eh, jak jste o tomto, této praxi informováni a jak se k této praxi EIB staví. Neboť jsou tady také zapojeni prostředníci, kteří musí být transparentní a musí také být vypracovány transparentní finanční kritéria. Dále také nevládní organizace kritizují eh, financování projektů v zahraničí, v rozvojových zemích, které také musí být dostatečně transparentní. Ovšem, Zdá se, že neexistují pouze problémy s transparentní, také dodržování standardů, například v oblasti zakázek je kritizováno nevládními organizacemi. A všechny tyto standardy by měla EIB samozřejmě dodržovat a ostatní projekty, které nebudou tyto hodnoty zaručovat, by neměly být financovány. Cílem EIB je také financování energetických zařízení a vzhledem ke katastrofě ve Fukušimě by měla EIB také financovat eh, především alternativní energetické zdroje. Děkuji vám. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Máme tady modrou kartu od pana Hans Petera Martina. Jste ochoten ji akceptovat, ji přijmout? Eh, budete ochoten zareagovat? Ano, pane Martine. EIB uvedla ve své vizionářské proklamaci, že chce z EIB udělat údernou sílu kromě Číny ve třetím světě. Vy jste tady teď zvolil některé kritické body této rozvojové pomoci. Mohli byste být po někud konkrétnější. Co si myslíte o této základní představě, že tady EIB se chce, se chce stát určitou protiváhou proti Číně a jakým nástrojem by to mělo mít dosaženo. Otázka je jasná. No, domnívám se, že co do časového objemu je obtížné se tím detailně zaobírat. Existuje celá řada zpravodajství a zpráv ze strany nevládních organizací, které vám mohu dát, pane kolego, k dispozici. Myslím si, že jsou známe EIB, kde se hledí přesně na to, jak přesně na místě z části v afrických státech i v azijských státech eh, eh, rozvojová pomoc EIB je podporována a eh, kde vznikají kritické body. Mohu vám to rád dát k dispozici, ale v detailu vám tady na to nemohu odpovědět. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Blum. Um, ano, já chci zmínit určité momenty, protože já jsem 35 let pracoval v oblasti investic. Já jsem nikdy nekoupil takzvanou mrtvou banku pro své klienty, ale v posledních letech dávali politici k mé hlavě zbraň a nutili mě takovéto banky koupit. Nejenom britské špatné banky, ale také cizí další banky a nyní slyším, že máme zasah zachraňovat banky v Portugalsku. Jestliže chci eh, investovat v zámoří, potom eh, koupím investice a budu se tím zabývat, ale také nekoupím žádnou Mickey Mouse banku. A já říkám Mickey Mouse banku, vy vždycky jste hovořil pouze o tom, jak eh, budete financovat změnu počasí, ale za 15-16 let se počasí nezměnilo, takže proč tam chcete spát peníze? Já nechci investovat do vaší banky, ani britští občané nechtějí. A jestli eh, chcete takto dále postupovat, tak vy neustále posloucháte tuto, eh, tento, par tento parlament a tento parlament, který je složen k ne, z neodborných lidí, zničí, zničí váš rating z 3A. No, k tomu patří obrovská schopnost potlačování eh, reality, aby eh, člověk sledoval výstup kolegy, který právě hovořil, a realita rozvoje finančních trhů, eh, do kterých se údajně s takovou důvěrou investuje, je třeba přesně sledovat. Mohu vám dodat odvahu k tomu, abych vám řekl, že EIB je důležitým nástrojem ve třech oblastech. Myslím si, že to, co tady řekl kolega Klute, je třeba zapojit do strategie venku ve ve světě, ale bylo by znič, je zničující totiž sledovat, jak čínští státní investoři stále více eh, podminovávají politické systémy, že na místě jsou zastoupeny stavbou několika mostů a kde zůstává příspěvek Evropské unie, tam není nic vidět. Čili domnívám se, že byste měli v tomto kurzu pokračovat. Bod dva zcela jistě malé a středně velké podniky které jsou skutečně zanedbávány ze strany velkých bank, které jsou orientovány pouze na eh, velký zisk. A samozřejmě ta třetí oblast obnovitelné zdroje energie, zejména se, díky tomu, co se stalo v Japonsku. Děkuji, pane Martine, a nyní pan Goze. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený předsedo EIB po návrzích, které jsem si vyslechla, které nejsou důstojné této sněmovny, chtěl bych vám říci, že pro většinu z nás činnost EIB je velice pozitivní. Ehm, zlepšení, která přinesla Lisabonská smlouva, nám propůjčují novou možnost akcí, které by vám mohly eh, zlepšit, které by mohly zlepšit efektivitu banky a potří důsledky světové finanční krize EIB eh, poskytuje podporu malým a středně velkým podnikům a tím pádem podporuje také politiku soudržnosti Evropské unie. Tato činnost musí být sledována i nadále a zmnožována. Záměr EIB by měl být podpořen strategickými investicemi pro Evropu a v tomto ohledu bych vás rád vyzval k tomu, abyste také podpořili ty, kteří se chopili iniciativ ve zlepšování dlouhodobého financování, eh, zejména spořitelny a e, chtěl bych také podpořit pana zpravodaje, protože regulační a účetní dohled tak, jak dnes vypadají, neupřednostňují dlouhodobé e, investice a spíše je trestají. A naopak, jak tady již zaznělo, je třeba modifikovat, měnit a nejenom se přizpůsobovat dlouhodobé financování. A vy jste sám řekl, že dlouhodobé financování je nezbytné pro vytvoření nového horizontu pro Evropu. Mimo Evropskou unii máte pravdu, když říkáte, že EIB by se měla stát skutečným motorem a navrhuje v této oblasti iniciativy zejména pro financování zemí kolem Středozemního moře navzdory, eh, tedy eh, díky změnám, ke, kterých, eh, ke kterým zde dochází, může Evropská investiční banka účinně přispět k hospodářskému rozvoji ve středozemní oblasti a může tak také přispět k rozvoji demokracie v těchto státech, jejichž budoucnost je zatím nejistá. A v tomto ohledu jsem si uvědomil vaši disponibilitu odvětit na žádosti EU a doufám, že EU bude reagovat také pozitivně. Děkuji vám, pane Koze. A nyní pan Sanchez Presedo. Pane předsedo, pane prezidente EIB, pane komisaři, drazí kolegové, rád bych především poblahopřál panu Kutašovi k jeho skvělé zprávě. Evropská investiční banka musí pracovat lépe, rychleji a musí toho dělat více. Má důležitý úkol, musí financovat uh, projekty v zájmu Evropské unie a její zodpovědnost ještě zrostla s krizí. Krize způsobila problémy pro přístup k úvěrům a zdůraznila důležitost přeorientovat náš ekonomický model. Úloha EIB je zásadní EIB musí zachovat vysokou solventnost a dobré finanční podmínky, aby mohla mít dobrý přístup ke kapitálovým trhům a využívat nástroje, které umožní realizovat potřebné projekty, které by jinak financovány nebyly ze strany komerčních bank, které mají problémy a mají problémy nastolit eh, dobré podmínky. V roce 2009 EIB navýšila svou činnost o 40%, o 25% malé a střední podniky o 30 eh, málo rozvinuté eh, regiony a potom o více než 70 eh, boj proti klimatickým změnám a energetickou účinnost. Ale máme před sebou ještě dlouhou cestu a potřebujeme také podpořit strategické cíle Evropské unie. Krize snížila dostupnost tohoto typu financování a proto je důležité podporovat evropské dluhopisy a vytvořit nové nástroje, finančního inženýrství a vytvořit eh, platformu s jinými mezinárodními finančními institucemi. A to musí jít ruku v ruce se zlepšením vlastní zprávy EIB a s revizí interního mandátu. To znamená, musí to být dobrý most, eh, který spojí investice s potřebami Evropské unie. Děkuji. A nyní pan Eles. Pane předsedo? Já jako britský zástupce říkám, že bychom měli být v Evropské unii a měnit ji. Pan Blum za britskou nezávislou stranu nezastupuje britský národ. Oni nemají zástupce v britské sněmovně a vůbec nemají příležitost se tam dostat v blízké budoucnosti. Já si myslím, že v této debatě se díváme na pragmatickou politiku a říkáme, jak získat eh, hodnotu pro peníze pro naše občany. Já blahopřeji panu prezidentovi EIB za to, jakou práci odvedl za celou řadu let eh, na budování důvěryhodnosti této instituce. Má otázka se týká projektových dluhopisů. Když, eh, jsme, když dostanete tento dokument v červnu, bude to volný dokument prezentovaný komisi, abychom mohli dostat všichni názory, když budeme připravovat připravovat eh, víceletý finanční výhled, budou tyto projektové dluhopisy používány mimo Evropskou unii, nebo jsou to pouze projektové dluhopisy které budou i uvnitř, jak říkal komisař. A nejdůležitější věc, budeme moci dosáhnout úspor ve strukturálních fondech a ve fondu soudržnosti, protože poskytujete další financování na infrastrukturu, protože to si myslím, že by bylo důležité, když hovoříme o zmražení finančních výhledů do roku 2020. Děkuji, pane Elisi. A nyní pan Morganti, prosím. Pane předsedo, vážení kolegové, Zpráva o činnosti EIB poukazuje na některé důležité body například potřebu zaměřovat čím dál větší úsilí na fungování a lepší přístup malých a středních podniků k úvěrům. Také si cením odkazu na projektové dluhopisy. To je podle mě užitečný nástroj pro růst a rozvoj strategického odvětví, jako je infrastruktura. Trochu mě ale zaskočila část, která se týká zahraničního působení EIB. Tam se mají používat další zdroje, finanční i lidské. Ve zprávě z roku 2009 se uvádí, jaké země by měly využívat tyto půjčky. A vidím, že je tam i Turecko. Téměř třetina má být určeno pro Turecko. To je více než jedna čtvrtina toho, co dostane Itálie, což je jeden z hlavních akcionářů EIB a ta by potřebovala mnohem větší počet a objem půjček. Mně toto připadá neuměrné a je to absurdní. Myslím si, že nemá smysl předělávat takové velké zdroje zemi, která je mimo Evropskou unii a která by měla mimo Evropskou unii podle mého názoru i zůstat. Děkuji, pane Morganty, a nyní dávám slovo panu Stojanovovi. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych řekl, že v tomto parlamentu je třeba, aby zazněla jasná slova. Eh, pro rozvoj EIP a pro rozvoj Evropy je nesmírně důležité, aby eh, to se o tom jednalo. Proto bych chtěl učinit pár poznámek k tomu, eh, co jsme se doslechli ve zprávě a k tomu, co zaznělo během debaty. co se týče eh, pomoci EIB malým a středně velkým podnikům, domnívám se, že to je daleko důležitější pro Evropu než boj proti klimatickým změnám. Banka by měla soustředit eh, své úsilí do této oblasti daleko více než do rozvoje zelených technologií. Eh, jistě i tyto technologie mohou pomoci malým a středně velkým podnikům. Eh, co se týče eh, vnější činnosti Evropské unie, souhlasím s názorem eh, výboru pro hospodářskou a měnovou kontrolu týkající se nezbytnosti zřízení obezřetnostního regulačního dohledu. Ale Vyvolává to určité obavy, jak jsem se eh, doslechl. Myslím si, že bychom měli mít parlamentní kontrolu nad vnější činností, protože je nepřípustné, aby se umožnilo eh, aby mimo Evropu se dávalo víc investicí než do Evropy. Pane předsedo, já plně souhlasím s panem Gozesem. Evropská investiční banka vždycky hrála klíčovou a důležitou roli při rozvoji Evropské unie. Její role a její působení je ještě důležitější v okamžiku současné krize. Nedávné reformy v oblasti ekonomické zprávy spojené s dopadem krize by mohly vést k tomu, že by státy měly větší zdroje pro projekty, které jsou důležité pro celou Evropskou unii, třeba železniční sítě. Souhlasíme s tím, že by se měly zavést projektové dluhopisy. To je skvělé řešení pro to, jak požádat o úvěr a podpořit infrastruktury, které Evropská unie potřebuje, aby se modernizovala a aby co nejlépe využívala potenciál vnitřního trhu. Role EIB při emisi těchto dluhopisů je tedy důležitá. Zpráva vyzývá k tomu, aby se navýšilo financování malých a středních podniků. A já souhlasím s tím, že aktivita EIB by měla být zacílená na výsledek. Pane předsedo, dovolte ale, abych byl trochu také kritický k aktivitě banky. Především bych rád poukázal na to, že velmi často některé malé a střední podniky nedokáží využít příležitostí, protože ty financované projekty potřebují velké zdroje, a to jak lidské, tak finanční. Tím pádem se omezuje jejich možnost účastnit se. Další problém se týká lhůt. Často je to velmi byrokratické a jsou tam velmi náročné požadavky, které jdou proti požadavkům tohoto odvětví. Nebudu zdůrazňovat, jak důležité jsou tyto malé a střední podniky pro naši hospodářskou tkáň a je nutno vést dialog s malými a středními podniky, aby se zjednodušily tyto procesy a snížila byrokracie. EIB může a musí hrát důležitou roli v tom, co se odehrává ve Středomoří. Měla by se také Zamyslete nad dlouhodobým horizontem, aby dosáhla toho, aby pomoc pro investice byly realizovány na místě a aby podporovaly demokracii a rozvoj sociální tržní ekonomiky. Děkuji. Děkuji, pane Palone. A nyní má slovo pan Ludvíkson. Tak Děkuji vám chci se zmínit o dvou stěženích bodech této zprávy. Za prvé, EIB sehrála, sehrává ústřední roli v rámci strategie 2020 pro Evropu. To se netýká pouze investic do zelené infrastruktury. Pokud pokud evropské hospodářství má být udržitelné, pak musíme více sázet na železnici a přístavy. My musíme propojit dopravní tepny, vytvořit účinné dopravní kanály, infrastruktura musí být dobře fungující jednotkou a EIB musí být aktivnější, musí dále přemýšlet o nových vzorech financování. Projektové dluhopisy jsou dobrým krokem správným směrem, ale musí to být doplněno o další alternativy financování. Já tady vidím především model, který se týká především spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi v rámci EU. EIB jsou, sehrává důležitou roli v rozvojové politice EU, může se zde dále rozvíjet a také aktivity banky musí být transparentnější, aktivnější a musí se více také zaměřit na nadřazené cíle v oblasti rozvojové práce. Je vždy při rozhodování EIB eh, zohlednit všechny aspekty. A nyní pan Stevenson jako poslední. Jedna miliarda euro v byla poskytnuta na, bo, eh, na vybudování větrných elektráren. Ale bohužel jestliže hodláme studovat a analyzovat tyto projekty, pak tyto projekty nejsou transparentní. 6 miliard EU eh, e bylo věnováno podle pana Majštata na vybudování větrných elektráren po celé EU. Ale tady také se eh, vynucuje v spolufinancování, neboť eh, společnosti, které konstruují větrné elektrárny v e, Spojeném království, mají účinnost pouze 30%, ale v průměru je to pouze 21%. Když je chladněji, tak tyto elektrárny vůbec nepracují a oni také zdvojnásobní ceny elektřiny pro spotřebitele. Toto je finanční skandál a EIB by měla zakončit, ukončit financování větrné energie. Děkuji vám, děkuji vám, pane Stevensne. A nyní máme postup k HDI. A tady je paní McGuinness. You, Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkala Jamesi Ellisovi za jeho poznámku ohledně toho, co zde říkal pan Bloom. A chtěla bych navrhnout svým britským kolegům, že pokud chtějí něco říci a chtějí nesouhlasit s kolegy, tak nás rozhodně nemusí urážet. Říkal, že jsme excentričtí eh, zelení ekologové anebo znuděné ženy v domácnosti. Mě by zajímalo, do jaké kategorie spadá on. Teď je otázka, která se týká Evropské investiční banky Irsko získalo financování pro malé a střední podniky, ale možná by prezident nebo někdo jiný mohl říci o tom, jak je přístupné toto financování, protože malé a střední podniky získali tedy informace o tom, že zde bude toto financování, ale když začnou žádat o tyto úvěrové linky, tak ten přístup je velmi problematický. Takže mě by zajímalo, jak praktický přínos to má pro malé a střední podniky. Chtěla bych na to dostat odpověď. Děkuji, paní Magenes. Pane Poslanec Paška, prosím, pane poslanče. Děkuji, vám, vážený pane předsedo, vážený pane podpřed, místo komise, vážený pane předsedo investiční banky. EIB byla zřízena s cílem podporovat politiky EU uvnitř i vně EU. Banka se financuje sama prostřednictvím dluhopisů, za které ručí členské státy Unie. Pan zpravodaj Kutaš nás upozornil na to, že záruky z rozpočtu EU za aktivity investiční banky dosáhly koncem roku 2009 objemu 20 miliard eur eur což je hodně i na možnosti Evropské unie. A proto si myslím, Evropský parlament oprávněně očekává vysvětlený rizik, která s tímto závazkem souvisejí. Také by bylo lepší dovědět se něco více, kam plynou úroky z poskytnutých úvěrů a o administrativních poplacích, které byly získány z rozpočtu EU. Evropská investiční banka se zodpovídá členským státům, EU, účetnímu dvoru a OLAFu. Návrh zavedení obezřetnostního regulačního dohledu, e, který by dozíral také na kvalitu financování, na přesné měření výsledků a na dodržování pravidel osvědčených postupů, Eh, to vše, co je obsaženo ve zprávě pana Kutaše, se mi jeví jako podnětné a proto bych doporučil Evropské komise, aby se tímto zřízením v rámci větší transparentnosti při nakládání zprostředky uvážně zaobírala. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanci. Basescu. Paní Basescu. Pane předsedo, já bych ráda poblahopřála panu Kutašovi k jeho velmi dobře strukturované zprávě. Investiční, Evropská investiční banka musí být selektivnější a musí být zaměřena na konkrétní výsledky. Banka se musí spojit s finančními prostředníky, kteří jsou transparentní a zodpovědní. Potřebujeme zvýšení, velké zvýšení evropských strategických investic v dlouhodobém horizontu. Musíme se zaměřit na infrastrukturu a soudržnost v Evropě. Vítám eh, důraz, který si banka chce klást na regiony v konvergenci, na malé a střední podniky a na klimatické změny. Pokud jde o tyto půjčky, tak EIB eh, e by měla vést informační kampaň prostřednictvím eh, své webové stránky. Pokud jde o platby a pokud jde o regiony, které využily. Děkuji. Teď pan Kancian. Děkuji, eh, pane předsedo. Tváří v tvář této hospodářské krizi a krizi ve Středomoří a energetické krizi v Japonsku, jaderné krizi, si myslím, že EIB tato operativní paže naší politiky má svou velmi důležitou roli. Myslím si, že by měla jednat v rámci Evropy i mimo Evropu. A dnes vidíme, že k dispozici je zde Středomoří a je zde důležitý plán, který musíme v tomto následujícím období zahájit. Prostřednictvím jakých mechanismů? Prostřednictvím nových finančních mechanismů. My zde říkáme, a několikrát jsme už zde opakovali, že zde máme projektové dluhopisy. Řekněte nám, pane komisaře, něco více o načasování a o uplatnění těchto projektových dluhopisů. A pane prezidente, co se stalo s tím fondem, který byl vytvořen ze zbytku toho recovery plan, který jsme vytvořili před několika měsíci, v tak důležité chvíli. Řekněte nám něco o tomto principu. Kromě Margaret, nevím, co se s tím stalo, tyto fondy, které by měly být využity k oživení hospodářství, eh, jak vypadá v současné době načasování využití těchto finančních prostředků? Děkuji a naším následujícím řečníkem je pan Rubiks. pane předsedo. Já jsem přesvědčen o tom, že výroční zpráva EIB za rok 2009 je akceptovatelná. Dnes hovoříme o budoucnosti A já se domnívám, že bychom měli přemýšlet také o dlouhodobých investicích eh, dlouhodobě. A tak je třeba také dobře spravovat příslušné zdroje, je třeba se zaměřit na projekty, které nepřinášejí okamžitý zisk, ale dlouhodobý zisk také by měly existovat eh, dlouhodobé záruky. Je třeba, aby do těchto projektů byly také zapojeny PPP. Now I can see Mr. Matula, who would like to take the... Vidím pana Matulu, který by si rád vzal slovo. Mulțumesc, domnule președinte Majštad, domnule comisar. Děkuji, pane předsedo. Zdravím vás, pane komisaři. Soustředovat investice EIB pro malé a středně velké podniky do konvergenčních oblastí a ve prospěch boje proti klimatickým změnám jsou reakcí, která jistě pomůže oblastem, které byly nejvíce postiženy krizí dluhopisy, investici pro strukturální projekty jistě budou mít velký multiplikační efekt. A jak pravím, regiony, které prostě eh, neměly poskytnuto mnoho prostředků z fondu, by měly být prvním cílem poskytování takovýchto investic. Je třeba rozvíjet mikroúvěry pro eh, stimulaci hospodářského oživení a vytváření pracovních příležitostí. Je třeba usilovat o trvale udržená pracovní místa v městských oblastech. Problémy, eh, pardon, programy jako Jeremy a Jasper měly skutečně přidanou hodnotu. Je třeba identifikovat nové produkty, inovátorské produkty a dovolte, abych poblahopřál panu Kutasovi za jeho vynikající zprávu. Další a pravděpodobně poslední poslední řečník je pan Kuhn. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, prezidente EIB, tato diskuse je velice důležitá pro ekonomiky našich členských států. Ukázalo se, že země, které mají zdravou strukturu mezi velkými koncerny a malými středními podniky, eh, dobře vyšly z krize. Když to aplikuji na Německo, tak my máme 70 malých a středních podniků a máme tam nejvíce pracovníků, tedy 70 zaměstnaných, které vzdělávají i mladé lidi a proto chci sdělit EIB, že by do těchto firm měli investovat a měli by tyto podniky podporovat. Toto je důležité, aby se oživila naše hospodářství, tak abychom byli konkurenceschopní e, vůči Americe a Asii a právě proto je činnost EIB mimořádně důležitá, ale je třeba, aby její činnost také také vedla ke konkrétním dopadům, tak, abychom se dostali z finanční a hospodářské krize. Děkuji mnohokrát, pane Kůne. Dá se, že všichni, kdo se chtěli vyjádřit, se už vyjádřili, takže v tomto případě nyní dám slovo panu komisaři Ševčovičovi, aby shrnul debatu a odpověděl na některé z položených otázek. Uh, Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Pokud jde o regulační dohled, tak bych rád řekl, že komise velmi eh, zvažuje otázku regulačního dohledu EIB potřebujeme odpovídající regulační rámec, abychom potvrdili, že tyto postupy jsou vždycky v pořádku. Nadnárodní povaha EIB a statutární ustanovení, která jsou součástí smlouvy, musí být vzaty v úvahu. EIB nedávno přijala konkrétní kroky, aby vyřešila tuto situaci především prostřednictvím svého auditního výboru, což je orgán, který má velmi bohaté zkušenosti s dohledem. Také je zde refinancování ze strany ECB. Na druhé straně evropské investiční úřady a EIB sama nejsou schopni zajistit eh, regulační dohled. To ovšem neznamená, že EIB nemá možnost najít jiné uspořádání založené na dobrovolném přístupu EIB. Pokud jde o spolupráci a roli komise ve spolupráci s EIB, tak zde bych rád zdůraznil, že komise už hraje velmi důležitou roli ve správě EIB tím, že se vyjadřuje ke všem poskytovaným půjčkám EIB, k vlastním zdrojům a má také zástupce ve správní radě EIB. Mohu vás informovat o tom, že spolupráce mezi EIB a komisí je skvělá a příkladná. Pokud jde o dohled nad vnějšími programy mimo EU a proces udělování absolutoria, tak kromě aktivit EIB v rámci Evropského rozvojového fondu, to znamená investiční nástroj ECB, což je pokryto zvláštním nařízením, tak nevíme o žádné jiné rozpočtové aktivitě, které by využívaly zdrojů EIB a nebyly by podrobeny běžnému postupu na udělování absolutoria. A poslední reakce na paní Hübner. My plně souhlasíme s tím, že je třeba maximalizovat potenciál EIB tím, že se otevřou nové pánky pro zvyšování potenciálu, aby se nabízely úvěry a aby malé a střední podniky především v období po finanční krizi mohly získat úvěry. Proto hledáme také nové inovativní přístupy, jak tohoto dosáhnout. A rád bych pouze připomněl, že Evropské finanční nařízení bylo nedávno upraveno tak, aby explicitně uznalo toto volání po potřebě nových inovativních nástrojů a už to děláme v programech, eh, které orientují financování na výzkum, vývoj a inovace. Myslím si, že zkušenost těchto projektů bude později využita. Použijeme ty nové finanční nástroje také pro financování nových oblastí. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní pan prezident Mejštát. Merci, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem poslankyním a poslancům za jejich příspěvky. V době, v čase, který mám k dispozici, jistě nemohu detailně zareagovat na všechny zajímavé příspěvky, které zde zazněly. Některé mezi nimi by skutečně zasloužily jistě hloubější analýzu ze strany komise. Důležitá otázka, kterou vznesla paní Hübnerová Přejete-li si, aby EIB skutečně přispěla významnou měrou k realizaci strategie Evropa 2020, zejména pro rozvoj v souhře s komisí, samozřejmě je třeba, aby regulační rámec to také umožňoval. To znamená, vy v současné době diskutujete o nových projektech finančního eh, nařízení nebo finanční úpravy a musíte samozřejmě být pozorní k tomu, aby EIB mohla tento příspěvek vykonvat. Domníváme se, že přístup komise je vhodný, ale je třeba, aby komise a parlament také přijali, aby tedy rada a, kom- a parlament přijali názor komise. Hrajete tedy důležitou roli eh, v této finanční úpravě. Uh, a zároveň si myslím, že by bylo dobré tuto otázku prohloubit pro další otázky, které zde zazněly. Například otázka daňových rájů, o které se zmínil pan Kanfin. Mohu vám potvrdit, že Evropská investiční banka v tomto ohledu provozuje skutečně přísnější politiku než jiné mezinárodní finanční instituce, což vysvětluje, že nedávno jsme museli odmítnout kofinancování s Africkou bankou pro rozvoj nebo se Světovou bankou E, nebo s Bankou pro obnovu a rozvoj jsme museli odmítnout financování určitého projektu právě proto, že nesplňovali ta nejpřísnější kritéria, které to v tomto ohledu máme a bylo vyloučeno a je vyloučeno, abychom skutečně podporovali někoho, kdo je usídlen v daňovém ráji nebo kdo se nachází na černé listině OECD, ale samozřejmě jsem k dispozici, abych udělal hloubější analýzu této otázky. E, také to, co tady řekl pan Klute v souvislosti s úvěrům poskytovanými malým malým a středně velkým podnikům. Domnívám se, že není mnoho finančních institucí, které poskytují tolik informací o umístování eh, a poskytování úvěru malým a středně velkým podnikům. Malé a středně velké podniky, které byly příjemci úvěru, které dodávala Evropská investiční banka eh, prostřednictvím eh, finančních prostředníků, zprostředkovatelů se zvýšila. Bylo to 600 tisíc malých podniků v roce 2010. Rád bych podtrhl tři zásadní charakteristiky, eh, které dělají EIB eh, e tak jedinečnou. První záležitost je, že naopak tomu, co jeden z vás tady řekl, my nevyužíváme peníze daňových poplatníků. My jsme nepožádali. My jsme nepožádali o jediný cent evropských daňových poplatníků. Eh, zdroje, eh, které používáme, je, je získáváme na finančních trzích na celém světě. A je důležité, abychom si zachovali také tu AAA, eh, ten AA rating. Operujeme a půjčeme si peníze v Asii a také takto nazbíranými penězi můžeme potom financovat podmínky za, můžeme financovat projekty za dobrých podmínek. Jediný rozpočtový příspěvek je záruka poskytovaná za politická rizika, pro eh, realizaci vnějších činností. Eh, to je úloha, kterou nám dává Evropská komise, Evropský parlament eh, a souvisí zatím s 9% celkových půjček z evropského rozpočtu, které se poskytují do vnější činnosti. Vlastně je to dva roky po první platbě a potom se to splácí. To znamená, my Ehm, naopak tady nežádáme zaranci, protože Evropskou unii to nic nestojí. Čili my nejsme finanční instituce, která by stála peníze daňové poplatníky. Druhá charakteristika, jsme jediná finanční instituce, která je skutečně ve vlastním slova smyslu evropská, kdy akcionáři jsou všechny členské státy a pouze členské státy Evropské unie. Jsme jedinou finanční institucí, která je legálně povinována, což vyplývá ze smluv, financovat politické cíle Evropské unie. Jsme jediná finanční instituce, která nemůže financovat projekt, tak když neobdrží příznivou reakci Evropské komise. Evropská komise dodává svůj názor poté, co přeskoumá veškeré, eh, veškeré ohledy eh, konkurenceschopnosti, eh, ohledy ochrany životního prostředí. To znamená, musíme striktně aplikovat pravidla evropské politiky jsme pod kontrolou Evropského účetního dvora Zároveň souč stále spolupracujeme s OLAFem a jsme skutečně ochotní eh, akceptovat dohled ze strany nového Evropského bankovního úřadu. Eh, Evropská investiční banka eh, se ráda podrobí oficiálně určité formě bankovního dohledu. Uděláme to, děláme to zatím nepřímým způsobem, tím, že v, audit, v našem auditním výboru pracují lidé, kteří vlastně se zaobírají tímto bankovním dohledem, ale opakují, jsme otevřeni takovému bankovnímu dohledu ze strany Evropského orgánu pod bankovnictví. A rád bych tady ještě podtrhl poslední věc. Evropská investiční banka je také jedinečná, co se týče typu expertíz, které vypracovala a které rozvíjí. My jsme instituce, která neustále zaměstnává více než stovku inženýrů, eh, více než eh, speci eh, řadu specializovaných konzultantů v určitých oblastech. Máme zkušenost a expertizu, která je velice uznávána, protože se na nás obracejí s technickými dotazy a prozbami o technickou konzultaci, které nemůžeme financovat, protože se nacházejí v oblasti mimo našeho mandátu Tudíž se domnívám, že by bylo škoda nevyužívat této odborné zdatnosti, této expertizy v takových oblastech, jako je energetická účinnost, městské oblasti, čištění vody. Je jasné, že EIB skutečně tady nazbírala jedinečnou expertizu a zkušenost. Myslím si tedy, že by byla škoda, kdybychom nevyužívali veškerého našeho potenciálu a možná ještě ve systematičtější a strukturovanější spoluprací s Evropským parlamentem. Zazněly tady naprosto legitimní otázky Eh, zda financujeme přednostně v Turecku. No je to náš mandát, eh, abychom eh, podle rozhodnutí Rady a parlamentu takto jednali, protože tak jsme dostali misi, abychom přednostně financovali kandidátské státy a proto financujeme více v Turecku a Chorvatsku než v jiných státech. My jsme tady proto, abychom realizovali mandát, který nám je svěřen ze strany evropských institucí, zejména ze strany Rady a parlamentu. A to by možná ospravedlnilo strukturovanější a systematičtější spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane předsedo. A závěrečné slovo k tomuto tématu bude mít náš zpravodaj pan Kutaš. Děkuji, pane předsedo. Rád bych ze všeho nejdříve poděkoval všem, kteří zde vystoupili v této velmi konstruktivní rozpravě. Musím uznat, že i přes eh, některé kritiky jste, pane prezidente Mejstate, viděl, že všichni kolegové uznali důležitou roli, kterou sehrává Evropská investiční banka, kterou může hrát v současném kontextu hospodářské a finanční krize. Je jasné, že potřebujeme investice, potřebujeme projekty, potřebujeme trvale udržitelný rozvoj v rámci Evropské unie. A myslím si, že musíme skutečně vzít v úvahu ambiciozní myšlenky. Nesmíme mít strach navrhnout eh, inovační a novátorské myšlenky. Rád bych také zdůraznil, jako závěr z této debaty, důležitost transparentnosti a lepší komunikace se všemi evropskými orgány. A na závěr, pane prezidente Mejstete, jménem svých kolegů bych vám rád řekl, že můžete počítat s podporou Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji. Kolegové, rozprava o výroční zprávě EIB z rok 2009 je uzavřena. Hlasovat se bude dnes ve 4 hodiny. A nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání. A